Riprendiamo le votazioni. A nyní se vrátíme k našemu hlasování. Jsme u zprávy Rybasy, slovo má paní zpravodajka. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, drazí kolegové. Toto je zpráva, která se týká kontroly radioaktivních látek ve vodě, která je určená k lidské spotřebě aby se zaručila konzistence textu a po konzultacích se službami Evropského parlamentu a evropskými skupinami, ráda bych tady udělala technickou úpravu v pozměňovacím návrhu číslo 2 a sice byl by tam následující text po usnesení národních parlamentů a z pohledu regionu. Eh, chtěla jsem vám také poděkovat za to, že jste mi dala slovo, abych mohla také toto zde přednést. Děkuji mnohokrát. Bene, ora 56. E Děkuji. Máme 56 pozměňovací návrhů celkem, kde je pro proti, zdrželi se schváleno. Návrh komise, kde je pro, kde je proti, Ráda bych poprosila všechny o jednoznačné znamení rukou, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Prosím, paní zpravodajka má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám za vaši důvěru. Chtěla jsem vyzvat komisi, aby svou zprávu předložila také národním parlamentům, Evropskému parlamentu a výboru regionu a aby zahájila legislativní proces ve spolurozhodování. To, co navrhuje Evropská komise, není v souladu s legislativním a demokratickým postupem a většina členů mě podpořila. Tato zpráva se týká kontroly radioaktivních látek ve vodě určené k lidské spotřebě, to znamená, jedná se o veřejné zdraví a toho by se měl také účastnit Evropský parlament. Proto evropští občané mají také právo na debatu a demokratické hlasování. Nejedná se o to, zda je člověk pro nukleární energii či proti produkrajemní látky či nikoliv, ale jde se o to, abychom našli správný právní základ a teď už se blížím k závěru, drazí kolegové, je třeba, aby se to rozhodlo na základě Lisabonské smlouvy 192. Děkuji mnohokrát. A není má slovo pan komisař Ren. Paní předsedající, eh, vážené dámy a pánové poslanci, důležitost eh, tohoto okamžiku, tohoto hlasování pro evropskou ekonomickou budoucnost eh, je bez přehánění obrovská. Spolu se šesti balíčkem nás tyto dvě nařízení posouvají o několik dalších kroků ke skutečné ekonomické a měnové unii. Já bych chtěl poděkovat této příležitosti, abych poděkoval všem eh, eh, zpravodajům a dalším kolegům z parlamentu, eh, kteří neunavně spolupracovali s komisí i s předsednictvími rady a umožnili dospět tomuto výsledku. Také bych vám rád chtěl poděkovat za množství pozměňovacích návrhů, které jste navrhli a často eh, velmi tvrdohlavě, řekl bych. Eh, nicméně tyto návrhy eh, nakonec posílily celý tento návrh komise. Dovolil bych si říci, že kdyby tento dvou balíček a šestý balíček jsme už měli na začátku eura, nikdy by nemohla nastat tato krize, jako nastává dnes a v každém případě by se nám podařilo krizi překonat daleko rychleji a za menších nákladů. Jsem přesvědčen, že dnešním hlasováním eh, se prokáže, jak výhodná a dobrá je komunikální metoda. Když se zamyslíme nad eurokrizi a také eh, o těch eh, fondech, které jsme zavedli. Já musím eh, říci, že Rada už v roce 2010 se odvolávala na tuto na to, na to metodu. Já vzpomínám na 9. a 10. květen 2010, kdy komise na jednom z krizových zasedání navrhla vytvořit společný mechanismus finanční stability, který by byl eh, založen na eh, evropském rozpočtu a dále 60 milionech eur a dalších garancích. To by bylo jakési obrovské dělo, které bychom nasadili eh, proti této krizi. Eh, nicméně teprve v minulém roce se podařilo eh, to, aby Evropská eh, centrální banka začala bojovat s touto krizi, ale bohužel my máme daleko komplikovanější nástroje, které teprve nedávno se proměnily ve stabilní systém ESM já eh, mohu eh, t- říci, troufám si tvrdit, že kdyby byl prošel eh, mm, původní návrh komise, bylo by to pro vybředávání z krize pro naše občany daleko lepší. Jenomže tenkrát ještě čas nebyl zralý na takovéto nástroje. Paní předsedající, mohu dokončit. Děkuji. Děkuji vám. Takže aby bylo jasné, co si přeje komise do budoucna, chci prohlásit toto jménem komise. A prosím eh, o vaši trpělivost. A prosím, eh, odpuste, pokud mluvím eh, déle než obvykle. Ale je to poměrně složité a křehké řešení. jakmile eh, legislativa, tento dvoubalíček bude schválen, komise chce podniknout krátkodobě kroky, eh, které prohloubí EMU, tak jak je zde eh, napsáno. A sice, abychom v krocích v období 6 až 12 měsíců vytvořili ten takzvaný Redemption Fond a domníváme se, že to bude, budou vhodné eh, prvky prohloubené Evropské monetární unie. Řídícím principem bude to, že eh, jakékoliv eh, sdílení rizik, prohlubování sdílení rizik musí jít rukou v ruce s fiskální disciplínou finanční nařízení, fiskální ekonomická politika a další nástroje musí být doprovázena přiměřenou politickou integrací, která zajistí demokratickou legitimitu a odpovědnost. Komise vytvoří expertní skupinu, která prohloubí analýzu možných přínosů, rizik, požadavků a překážek při v souvislosti s náhradou eh, části národních dluhů, eh, tedy společnými dluhopisy. Tato expertní skupina bude mít za úkol důkladně prověřit všechny dopady, pokud se týče eh, finančních instanovení, legálních ustanovení, finanční architektury a tak dále. Demokratická zodpovědnost bude centrálním bodem. The group will take into account uh, tato skupina bude respektovat probíhající reformu evropské rozpočtové reformy a zavádění finančních nástrojů. Tato skupina také bude věnovat pozornost dalším reformám, jako je implementace dvou balíčků ESM a dalších eh, důležitých nástrojů. V této analýze bude skupina věnovat zvláštní pozornost udržitelnosti veřejných financí a vyhýbáním se dalším eh, rizikům a také dalším centrálním otázkám, jako je finanční stabilita, finanční integrace a eh, monetární politika. Tato expertní skupina bude také spolupracovat s finančními trhy a eh, bude se zabývat otázkou řízení státních fondů. Eh, skupina nejpozději do března 2014 předloží komisi svou zprávu. Komise tuto zprávu posoudí a po případě ještě před koncem svého mandátu předloží příslušné návrhy. Eh, mm, chceme, aby do paktu růstu a stability se zakomponovaly další eh, zabezpečovací opatření, dále jednorázové eh, velké investice a v souvislosti se stabilitou státních financí. A to všechno proběhne ve, na jaře a v létě 2013 v rámci konvergence Eh, střednědobých cílů. Po rozhodnutí o budoucím víceletém finančním rámci pro Evropskou unii a před koncem roku 2013 komise předloží následující návrhy na doplnění stávajícího rámce ekonomického řízení. Bylo to opatření, která umožní lepší koordinaci velkých politických a ekonomických reform a vytvoření konvergentního nástroje pro vytvoření vhodného finančního nástroje pro včasnou implementaci strukturálních reform, které zajistí trvalý růst. Dámy a pánové, Dámy a pánové, já eh, nerozhoduji o postupech zde v parlamentu. Ale na, na závěr, eh, prosím, pane komisaři, eh, do, eh, dospějte k závěru svého. Podle jednacího řádu pan komisař může oslovit parlament a nyní se dostal ke svým závěrečným poznámkám nový systém, který bude plně v souladu s komunitární metodou, může kombinovat eh, větší integraci ekonomické politiky s finanční podporou a respektovat takto principy eh, k kroky, které povedou k eh, předvídatelnosti a disciplíně v ekonomické politice bude také umožnit, umožňovat a posilovat kapacitu členských zemí absorbovat symetrické šoky. Tento nástroj povede ke posílení fiskální kapacity. A dále komise se zavazuje k tomu, že rychlým a e, konzistentním způsobem bude e, implementovat e, nástroje proti daňovým podvodům a daňovým únikům v souladu s akčním plánem a také v souladu s návrhy, které komise předložila v příslušných politikách. Takže já bych do zápisu chtěl říci, že toto je eh, náš eh, závazek. Paní předsedající a Eh, dámy a pánové poslanci, já věřím, že tato prohlášení eh, je zcela jasné, poskytuje jasný přehled o tom, co eh, hodlá komise provádět v nejbližší době a v rámci dvojbalíčku. Je to velice důležité pro obnovu důvěry a obnovu Evropy pomůže nám to eh, vybudovat skutečnou a hlubokou měnovou unii eh, ve prospěch našich občanů. Děkuji vám za pozornost a podporu a důvěru. Bene, concentratevi sul voto adesso. Děkuji mnohokrát. Nyní bych chtěla poprosit všechny, aby se soustředili na hlasování. Zpráva Goze. Pozměňovací návrh 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní návrh komise pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jmenovité hlasování o legislativní usnesení zahajuji. Končím hlasování. Schváleno. Pan Leichtfried k jednacímu řádu. Děkuji, paní předsedající. Já rozhodně tady nechci kritizovat to, jakým způsobem vedete schůzi, ale dělala jsem si obavy, zda mnozí z pánů zde skutečně Ehm, mají na to zvládat eh, tady tu práci a já vás prosím, dávejte si pozor na to, aby se vám nic nestalo během zasedání a po zasedání. Souhlasím s vámi, naprosto. A nyní zpráva Ferreira. Pozměňovací návrh 83 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Hlasování návrhu komise pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Jmenovité hlasování o legislativní usnesení. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Zpráva Lambert. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh komise, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno jmenovité hlasování o legislativním usnesení. Končím hlasování. Schváleno. K postupu, prosím, k jednacímu řádu. Prosím. Chtěla bych kolegům dnes připomenout, že jsme v Evropském parlamentu. Není to arena pro špinavé bojůvky a to, že lidé tady se smějí, řvou, tleskají, to skutečně nevím. To je eh, nedostatek respektu. Dobrá. Zpráva Oponý. pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh komise, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jmenovité hlasování o legislativním usnesení. Končí hlasování. Schváleno. Zpráva Morán Šartě. Prosím. Eh, Paní předsedkyně, teda stručně chci říct, že chci se objasnění eh, možná je, se to týká pouze té psané podoby, já nevím. E, tady v úvodní ustanovení C e, se říká, proto jsme chtěli hlasovat, že krize dluhů, e, která je, krize úvěru je vlastně začátkem současné krize a že toto byla katastrofa, kterou způsobili lidé. Paní předsedající, parlament se tedy snaží, aby to, čem se eh, tady hlasuje, bylo důvěryhodné vůči světu. A tady se říká, že světová krize je vinou lidí. A pokud já nevím, eh, mně se to zná svým způsobem směšné, protože tady máme respekt eh, vůči velkým ženám, jak je Angela Merkel, Dilma Rousseff, Hillary Clinton, Catherine Ashton a mnohých dalších, který se skutečně snažili tedy postoupit a já se tedy ptám paní předsedkyni, to, co tedy jsem tady nadnesl, je to chyba nebo je to pouze eh, opravdu směšné? Děkuji. Děkuji, prosím o znamení rukou odstavec číslo dvě, první část pro, proti, drželi se, schváleno. Druhá část, kdo pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 12, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 13. První část. Ne, říká paní předsedající. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 21. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odstavec 33, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 35, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 37, první část, bude pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 57, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod odůvodnění A, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Od odovednění B, první část pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Bod odůvodnění C pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Raději to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Bod odůvodnění D pro? Nikdo není pro, kde je proti? Zdrželi se zamítnuto. Bod odůvodnění I, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Bod odůvodnění K pro? Proti? Budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Pod udovodnění V pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jmenovité hlasování o usnesení, zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to schváleno. Zpráva Liotard. Prosím všechny, aby zvedali ruku jasně, kdo je pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Odstavec 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Raději to ověříme, zahajuji hlasování. To odstavec 13, končím hlasování. Bylo to schváleno. Odstavec 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 17, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Prosím eh, eh, o jasná znamení rukou. Druhá část pro, proti, Strželi se. Zamítnuto. Odstavec 18 pro, proti, Strželi se. Zamítnuto. Odstavec 19 pro, proti, Strželi se. Zamítnuto. Odstavec 20. První část pro, proti, Strželi se. Schválena druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osavec 27 pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Osavec 27, kdo je pro? Omluvte mě, prosím, odstavec 32, říká paní předsedající, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 40, pro, proti. Prosím, jasná znamení rukou. Odstavec 40, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 41. Kde pro? Proti Zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Prosím. Celá řada lidí je nešťastná s 32. Eh, Mohla byste to nechat zkontrolovat, prosím. Ma certo che possiamo, quindi para... Samozřejmě, takže 32. Eh, elektronicky. Zahajuji hlasování, zakončuji hlasování. Schváleno. Takže druhá část o 41 jsme byli, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 42, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 49, kdo je pro, první část, kdo je proti. To si zkontrolujeme, zahajuje hlasování, ukončuje hlasování. Thank you. Schváleno druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno padesátka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno druhá část, pro, proti, zdržel se, schváleno 51 pro, proti, zamítnuto. Dobře, zkontrolujeme to. 51. Zahajuji hlasování, končím. Zamítnuto. 67, kdo je pro, proti, kdo se zdržuje, schváleno. Eh, bod ustanovení C, kdo je pro, proti, zdržel se je eh, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se, zdržel se, schváleno, K, kdo je pro, proti, zamítnuto, ale jestli chcete, tak to zkontrolujeme. Dobře, takže zahoji hlasování, ke K, ukončuji hlasování. Zamítnuto. E, bod ustanovení N, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. O, pro, proti, zdržel se, schváleno. Pro, P, P tedy pro, proti, zdržel se, Zdála se mi, že to bylo odmítnuto, ale raději to zkontrolujeme. za hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Eh, v. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Dobře, zkontrolujeme to. Dvojité V tedy. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. A nyní návrh celého usnesení, kdo je pro, proti, schváleno. A teď zpráva Kosta. Chcete dělat ještě ček? Dobře, tak to zkontrolujeme. To znamená Kontra, kont, ještě jednou zkontrolujeme tedy hlasování ke zprávě Liotard. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Takže přejdeme ke zprávě Kosta. Paragraf 20, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se schváleno, třetí část pro, proti, zdržel se schváleno, 22 pro, proti, zdržel se schváleno, mm, nominální hlasování, druhá část, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Schváleno třetí část, nominální hlasování, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Schváleno. 25 první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. 30, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Paragraf 32, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno, druhá pro, proti, zdržel se, schváleno. Pokračujeme. Odstavec 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. L. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Eh, schváleno druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. A teď celé usnesení, návrh celé usnesení, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní tady máme zprávu Tyrolien, nominální hlasování pro jednotlivé odstavce, takže pro, proti schváleno. 7, ne, to bylo 15, teď je 17, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno druhá část, jmenovité hlasování, zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. 23 první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Druhá část pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno třetí část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní nominálním eh, hlasováním usnesení, hlasování o celém usnesení. Za hlasování ukončuji hlasování. Schváleno. A nyní zpráva Rosy. Odstave 25. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. A teď usnesení eh, celé jako takové eh, pro, proti, zdržel se přijato.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 to ještě jednou, nefunguje to. Yes, thank you, President. Yes, I, I just, uh... Paní předsedající, já jsem jenom chtěla mm, k jednacímu řádu něco říci. Vzhledem k tomu, že tady pan eh, eh, komisař tady je, eh, tak možná, že ho to nemusí zajímat. Já nemám problémy s tím, že komise před hlasováním chce eh, co si sdělit stručně, ale eh, pokud jde o velice důležité, komplikované prohlášení, tak já eh, opravdu hm, by bylo dobré, kdyby mě pan Kusařní naslouchat. Já si myslím, že kdykoliv je třeba pronášet dlouhá prohlášení eh, v rámci hlasování, tak prostě by to mělo být dáno do programu, tak aby komisář tady mohl předstoupit třeba, já nevím, dnes ráno, včera večer, eh, toto pronesl. Já eh, doufám, že, pan, eh, že komise eh, si to vezme k srdci. Tedy takový jednominutový proslov není problém, ale desetiminutové komplikované prohlášení to není vhodné a potom to samozřejmě vyvolává různé reakce, které nás potom frustrují. Děkuji vám. Um, honorable Vážená paní Firstrová, Komise a parlament se domluvili. Pan komisář měl právo podat zde vysvětlení i podrobně tak, jak to učinil a k tomu nebyla žádná časová omezení. Eh, předtím jsme se domluvili na deseti minutách a eh, drželi, dodržela se tato domluva. Pan Paní Beres? Paní předsedkyně, to, co řekla naše kolegyně, k tomu se připoju, protože pan komisař, který ještě mezi námi, byl příliš dlouhý ve svém projevu. Eh, bohužel, eh, on měl tady eh, nám co si sdělit ale musím říct, že ta deklarace byla součástí dohody, takže je velice důležité, aby tato prohlášení zaznělo veřejně v tomto parlamentu během hlasování. Dobře, tak se nyní dostáváme k vysvětlení hlasování. Nejprve